ze včerejšího zasedání je k dispozici. Jsou připomínky? Nevidím, že by se někdo zhlásil s připomínkou, takže zápis považujeme za schválený.